do toho jsme dali pouze ty platformy, které přesně vědí, že využívají vlastnictví jiných a vydělávají s tím hodně peněz. A konec konců to vyústilo v otázku, jak je to možno technicky zrealizovat o platform, které naprosto všechno nahrávají, všechno, co chtějí, a kde ale platform, platforma musí mít také odpovědnost mít aby nakládala správně s vlastnictví jiných a aby také respektovala vlastnictví jiných. A to je ta otázka, o kterou se dnes jedná. Myslím si, že jsme vytvořili dobrý základ pokročit ku předu, což bude takový dobrý návod pro členské státy, aby to odpovídajícím způsobem implementovali. A já si domnívám, že to byla a je správná cesta, jak se dostat ku předu, abychom vytvořili vyváženost mezi svobodou názoru, digitálním světem a také s majiteli práv. Děkuji mnohokrát a teď dávám slovo Eh, zástupci výboru IMCO pan na minutu. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařka, kolegové. Mm, pokud bylo třeba vytvořit eh, reformu copyrightu ve světle eh, revoluce digitálního světa, to je přece evidentní věc a tato směrnice posvěcuje principy, které jsme již opakovali několikrát v průběhu let a především odpovědnost platform a větší rovnováha v ekonomickém prostředí, ve kterém operují. To bombardování ze strany strany médií v posledních dnech a ten, eh, ta snaha tedy Eh, vlastně mm, vyvolat, eh, tak, eh, mm, tak vyvolat tedy velké nepokoje, takže to vidíme dnes. My přece chceme garantovat neutralitu sítě, to nemůže se dotknout a nedotkne se malých středních podniků, ani to nedaruší rovnováhu na, na webu. A za posledních dnech ale vidíme spoustu fake news, kde, se, kde jsou snahy, aby v podstatě sítě zůstala, nebo internet zůstal tak takovým, eh, takovým eh, divokým západem, kde budou eh, dominovat velké platformy a že budou okrádáni autoři, ale přece autoři to je důležité dědictví naš a důležitý sektor naší ekonomiky. Děkuji. A nyní má slovo paní komisařka Gabriel. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Milí zpravodajové, milí stínoví zpravodajové, dámy a pánové, nejprve dovolte, abych vám poděkovala. Poděkovala za velice konstruktivní debatu, kterou jsme vedli v posledních dvou letech, dvou a půl letech. Směrnice o autorském právu je zásadní prvek naší strategie na digitálním jednotném trhu a za komisi s uspokojením konstatujeme, že bylo dosaženo provizorní dohody Eh, dámy a pánové, jde o zásadní okamžik pro evropskou kulturu, pro naši i digitální ekonomiku a pro obranu našich eh, hodnot. Nová směrnice o autorském právu umožní splnit společný cíl, a to je cíl přizpůsobit autorské právo 21. století. Směrnice bude ku prospěchu těm, kteří zajišťují, že naše evropské hodnoty jsou, jaké jsou. Jsou to autoři, výkonní umělci, novináři, eh, nakladatelé, vydavatelé, producenti hudby, filmu, eh, eh, digitální služby, knihovny a další a další. To pomůže přece našem, našemu tisku a tvůrčímu průmyslu. Posílí se i umělá inteligence a evropské kulturní dědictví bude více dostupné našim spoluobčanům. A nakonec, vlastně poprvé, v legislativě EU eh, individuální tvůrci také budou mít eh, zvláštní ustanovení, která posílí jejich vyjednávací pozice a pomohou jim získat spravedlivou odměnu. Dámy a pánové, všichni tito aktéři, autoři se na nás dívají, zhlíží k nám, očekávají, že splníme naše sliby. Je třeba je lépe vyzbrojit, tak aby naše kultura mohla přežít a žít. Je třeba lépe, eh, lépe eh, ochránit novináře, protože to je důležité pro demokracii. Je to tedy politická dohoda, kterou máme na stole, která je vyvážená, ale i ambiciozní, která sleduje různé zájmy zájmy eh, tvůrců, dalších nositelů práv, eh, kteří budou odměňováni tak, jak mají. I bude to mít dopad na eh, poskytovatele služeb, ale způsobem, který je vyvážený a bude zachována svoboda projevu. A nakonec dovolte, abych zmínila, že Evropská komise zveřejní deklaraci prohlášení o situaci organizátorů sportovních akcí Eh, to bude v souvislosti se přijetím směrnice a tento text bude připojen k legislativnímu usnesení. Takže ráda zde slyším vaše názory a samozřejmě eh, budu eh, vám naslouchat a budu doufat upřímně, že mm, díky podpoře této směrnice všichni opět vyšleme silný signál našim tvůrcům, autorům a našim hodnotám. Děkuji. You, Děkuji, paní komisařko. A nyní má slovo na minutu pan Krasnodorský za výbor eh, pro e, průmysl, výzkum, energie. Direktiva o právech autorských. Děkuji. Směrnice o autorském právu je potřeba. Všichni jsme si vědomi toho, že tuto legislativu potřebujeme. Když jsme před nějakou dobou přijali eh, směrnici o elektronickém obchodu, tak se to jasně ukázalo. Eh, v určitém smyslu jsou tu narušeny obchodní vztahy nebezpečným způsobem. Nicméně tato směrnice byla manipulována, stala se bojištěm pro eh, velké korporace na jedné straně, na druhé straně pro další subjekty. Eh, mnoho lidí se vydalo na barikády. A my si musíme uvědomit, že tady dochází k manipulaci lidí, kteří eh, jsou tady obětí vydírání ze strany korporací. Experti, vychovatelé, eh, pracovníci v muzeích, Scénáristi, další představitelé kreativního průmyslu čekají na naše řešení, ale žádné konkrétní řešení tady na stole není. Já si myslím, že bychom tedy měli toto téma přenést do dalšího legislativního období. Děkuji. A nyní na minutu eh, pan, paní Pan Žulo pro, za výbor pro kulturu. No, děkuji, paní předsedkyně. Všechno bylo řečeno o výhodách této normy, já to nebudu dále rozebírat. Vlastně máme zde pouze jeden otazník. Co toto hlasování znamená pro Evropu? Evropa eh, je takovým průkopníkem eh, ochraně eh, práv v digitálním světě a stane se vzorem pro celý svět vlastně. A dnes vlastně tímto potvrdíme naši pozici lídra, anebo se toho vzdáme. Víte, že eh, to, co vzešlo z trialogu, to není nějaká norma à la carte. Eh, a eh, zde, mm, kdybychom sabotovali tuto dohodu, tak to bychom posloužili Gafie, to je eh, jediné, co by eh, v podstatě mm, z toho profitovalo a to Gafa jediná by z toho měla profit a ne občané, malé střední podniky a podobně. Přece občané chtějí mít spravedlivý internet, kde autoři budou odměňováni, kde bude chráněno každodenní užití. Vlastně právě toto na ta norma obsahuje a hlasování dnes poledne položí pouze jednu otázku, zdali ano nebo ne, platformy nesou odpovědnost vůči společnosti. A to je jediná otázka, eh, na kterou eh, odpovíme podle svého svědomí a vědomí. A já, moje odpověď je, že ano, měli bychom k tomu vystoupit jasně a definitivně. A nyní na minutu pan Bony za výbor Libe. Děkuji. Článek 13 byl od samého počátku zdrojem velkých pochybností a proto tedy potřebujeme jasný právní kompromis, který sjednotí pravici i levici, protože internet není pouze prostředkem, jak se dostat ke známým dílům, je to také kreativní místo, eh, kde eh, tady působí eh, miliony digitálních kreativců a místo, které využívají miliony lidí každý den. Eh, nyní je tedy zavedena povinnost kontrolovat veškeré obsahy co do licenčních eh, poplatků, pokud tedy eh, vytvoříte nějakou napodobeninu a ta napodobenina bude přijata, tak to bude filtr, který uzná tuto napodobeninu a skončí to tím, že platformy budou velmi obezřetné a budou velmi opatrně rozhodovat o tom, co bude přijatelný obsah, protože se budou bát pokud. Já si myslím, že to tady povede k cenzuře, což je v digitální éře velká chyba chyba, která bude mít eh, velké dopady. Jsem tedy proto, abychom článek 13 vy, eh, vy, vyškrtnuli a teprve potom jsem ochoten hlasovat pro to, co je v této zprávě dobré. Děkuji Axlovi za všechno, eh, co do této zprávy investoval. Děkuji. I was a bit more Kolegové, já jsem byl tedy, byla tedy v první chvíli poněkud flexibilní, pokud šlo zpravodaje, ale nyní už flexibilní nebudu. Pan Svoboda, minutu a půl. Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko evropská unie zcela určitě potřebuje reformu copyrightu. hledáme novou rovnováhu rovnováhu mezi zájmy autorů uživatelů a platforem mezi nimi. hledáme rovnováhu pro jednadvacáté digitální století a proto jsem rád že návrh obsahuje nová vynětí z autorskoprávní ochrany ve prospěch vědy ve prospěch eh, vyučování ve prospěch zachování kulturního dědictví. jsem rád že ten návrh potvrzuje práva hm, vydavatelů ale zároveň že je ochoten vyrovnat se s parazity eh, s platformami které vlastně kradou autorskoprávní obsah. někteří kritizují návrh že prý zavádí cenzuru internetu ale opravdovou cenzuru internetu eh, by zavedl tehdy kdyby zabránil talentovaným tvůrcům talentovaným autorům aby se v digitálním prostředí mohli profesionálně živit svým talentem aby vytvořil prostředí kdy by se museli živit jako prodavači nebo taxikáři a teprve večer po práci by si mohli psát eh, co chtějí. to by byla opravdová cenzura eh, internetu. výsledek trialogu mě osobně uspokojuje dokonce více než původní mandát evropského parlamentu za což jsem velmi rád. Děkuji mnohokrát a teď na minutu paní geringer de oedenberg. Děkuji. Děkuji. My jsme během minulých dvou let diskutovali o různých verzích článku 13 a nyní je jasné, že tento text změní internet tak, jak ho známe a že to bude mít dalekosáhlé negativní dopady na to, jak lidé sdílí svoje znalosti. Musíme mít na paměti jeden velký cíl. Musíme pomáhat autorům a výkonným umělcům, ale v posledku musíme vytvořit rovnováhu mezi všemi zúčastněnými stranami. Proto je velká chyba, že jediná možnost, kterou máme na stole, je to, že se článek 13 vyškrtne. To je to, eh, nej, ta nejmenší možnost, jak tedy zabránit tomu, aby tato směrnice měla devastující dopad na občany a podniky v digitální branži. My jako Evropský parlament máme mandát, který, podle kterého máme chránit malé a střední podniky, proto jsou tedy z oblasti působnosti článku 13 vyňaty, ale ne úplně. E, musí si kupovat drahé filtrové technologie, které v tuto chvíli vyrábějí pouze američtí e, giganti. E, tomto textu je to tak, že ehm, e, se každý musí snažit e, kupovat si licenze na všechno, co bude nahráno. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, ale překročila jste vyhrazenou dobu, proto jsem nucená vás e, přerušit. Eh, pan Roda má modrou kartu, nicméně bude na seznamu řečníků, to znamená, že nedostane slovo. Modré karty jsou vyhraženy těm, eh, kteří tedy eh, mají následně, nemají řečnickou dobu. A nyní pan Karin, prosím. Za prvé já chci poblahopřát Axelovi za vynikající práci v této fázi. Moje priorita po celou dobu bylo zajistit, že nositelé práv a tvůrci nadále budou moci žít dí- díky tvůrčímu průmyslu a že budou chráněna jejich výlučná ekonomická práva, včetně komunikace s veřejností. To bylo zásadní vzhledem k tomu, jak vznikají nové platformy, nové podnikatelské modely, které vytvořily nerovné podmínky. Jednání bylo těžké, ale jsem spokojen že můj cíl byl dosažen a to znamená nezbytné garance tam jsou a tudíž podpořím výsledek při dnešním hlasováním i vzhledem k tomu zlepšení, ke kterému došlo, včetně data mining, které bude možné pro komerční účely v EU vlastně poprvé. Článek 11 ten byl vylepšen během vyjednávání, takže budoucnost nakladatelského průmyslu bude zajištěna a v podstatě bude se to pouze vztahovat na malé, ex, na malé výňatky a slova. Potom článek 13 objasňuje, že platformy eh, v rámci komunikace s veřejností již nebudou mít Eh, právo na safe harbor a vlastně budou muset mít eh, povolení a budou muset se podělit o své příjmy a tak dále a tak dále. A to především flexibilita, kterou jsme tam zakotvili pro členské státy, to je zcela zásadní a v podstatě nebude exetovat žádné obecné monitorování užitelů, i přesto, že některé platformy se snažily přesvědčit o tom veřejnost, takže nic takového nebude to je v podstatě desinformace, to jsou zavádějící informace a je třeba proti tomu jasně vystoupit zde z parlamentu. Sorry, Mr. Rode, you want to make a point. Pan Rody chce něco říci? Yes, Ms. President, I do, because... No, ano, paní předsedkyně, protože to je absurdní, že, jste, že bráníte rozpravě. V podstatě dnes se na nás dívá celý svět. A mm, všichni tady v podstatě si něco předpřipraví, tady to přečtou a není žádná rozprava eh, o tam k to zásadním tématu, protože vy bráníte této rozpravě, této debatě. Já si nemyslím, že to je moudré a spravedlivé. Omlouvám se. Já bych ráda, velice ráda, kdyby všichni měli řečnickou dobu. Já jsem si toho vědomá, že tady jsou lidé, kteří nejsou na seznamu, chtějí mít, se vzít slovo, tady jsou, ale vy jste na slově, vy jste tedy na seznamu, takže to potom jim dám těm ostatním přednost v Catch the Eye, takže já bych ráda, kdybyste byla vyměna Zoru, ale měli bychom zde problém. Doufám, že chápete mé rozhodnutí, ale doufám, že budete moci se vyjádřit, až dostanete slovo. Beru na vědomí. Dvě minuty má pan Kavada. Merci, Děkuji, paní předsedkyně. Dnes ráno, dnes dopoledne, to je okamžik zcela historický vlastně poprvé na kontinentě, na jednom kontinentě parlament se snaží nastolit rovnováhu ve vztazích mezi GAFA, mezi těmi velkými firmami a těmi, kteří v podstatě jim e, vytváří zisky, to znamená tvůrci a novináři a 7, 530 e, e, miliard euro mm, každý rok, miliony lidí, kteří pracují v tomto průmyslu, takže to, je, to bylo velice ohroženo kvůli nespravedlivé finanční rovnováze, která zde byla. A mm, to je velice nebezpečné. Co je nebezpečnější, že v podstatě e, ti, e, ekonomika tisku se rozpadá se, e, a nikdo to snaží se napravit. Tisk, paní předsedkyně, milí kolegové, to je základ demokracie. Až nebude tisk, svobodný tisk, až nebude žádný novinář, tedy v, na Google, ve Wikipedii nebo jinde, tak již nebudou informace. A v podstatě zde máme různé takové řeči, které slyšíme již několik měsíců, že na to chceme zautočit a tento předpis, to je jediná šance. To je jediná šance pro tvůrce, pro eh, podniky, mm, pro nakladatelství, pro noviny, aby zde se vytvořila nová rovnováha a ochránila se jejich budoucnost. A právě proto musíme hlasovat pro tuto normu a hlasovat en bloc a odmítnout všechny pozměňovací návrhy, které se snaží oslabit, okleštit tento text. To je jenom první krok, ještě budou další kroky, abychom eh, to eh, napravili všechno. Zde se hovoří o cenzuře, o tom, že chceme něco filtrovat, ehm, slyšíme o Wikipedii, Wikipedia, že je chráněna. Zde přece žádná eh, cenzura není, nebude. A proč eh, eh, se vznikly tyto představy? No, protože poprvé za 15 let, co jsem tady, tak my jsme byli bombardováni, bombardováni jako v podstatě, kdybychom byli nějací Eh, eh, političtí vězni těmi, ze strany těch mastodonty, eh, těmi giganty, mm, kteří se snaží nás takto napadat a v podstatě proto musím hlasovat pro tento text, jinak to bude mít vážné důsledky. Sorry, colleagues. Já se omlouvám, kolegové. Jenom bych vám chtěla říct, že už to mám 12 přihlášek do KDI. Paní Reda na tři minuty. Dámy a pánové, <clears throat> Tři věci jsou eh, v této diskusi o autorském právu bezpříkladné. Za prvé, 200 tisíc lidí o tomto víkendu demonstrovali proti této reformě. 5 milionů podepsali petici proti upload filtrům. Ještě nikdy neexistoval tak široký protest proti směrnici Evropské unie. Za druhé, ještě nikdy nebyly protesty Evropského parlamentu tak důsledně ignorovány. Už od léta Voliči a voličky byly vystaveny masivní dezinformační kampani. Místo, aby došlo k vypořádávání se s kritikou, každý kritický hlas byl <clears throat> ubyt eh, urážkami. Eh, prostě tady se rozšiřovaly fámy, že e-maily voliček a voličů jsou poslancům posílány prostřednictvím automaticky generovaných zpráv, takzvaných bots. A Evropská komise to označila jako mobbing. A něk, máme tady některé Eh, lobistické skupiny vyvolávány a bylo také rozšiřováno eh, lživé zpravodajství ve fejetonech v určitých eh, denících, od níž si prostě platformy slibují profit. Tak fungovala dezinformace. Prostě bylo tady eh, zcela jasně snažení, aby se eh, um, odpoutala pozornost eh, občanů nesprávným směrem. Za třetí, nikdo, ani Unie, ani SPD, ani opozice nepovažuje tuto reformu za smysluplnou. Nikdo nechce převzít politickou odpovědnost za upload filtry, které přijdou ve článku 13 a hlasovat proto bude spolková vláda, ale já vás prosím, kolegové, já bych chtěla eh, také doříct svá slova. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, já počkám, až se kolegové uklidní. Promiňte. Paní Redo, pane Broku, prosím vás. Paní Reda má teď slovo. Respektujte, prosím, pěkně toho, kdo právě hovoří. Paní Redo, pokračujte. Nikdy ve spolko, nikdo ve spolkové vládě nechce převzít odpovědnost za upload filtry ani kancléřka Merklova. Hlasovat ale proto bude spolková vláda přesto. Od včerejška taky víme proč. Protože FAC udělalo pěkný čachr, eh, tedy objevilo čachr mezi Německem a Francií. Eh, Německo akceptuje hlasuje outplot Filter za výměnu toho, že Francie bude souhlasit eh, s plynovodem Nord Stream. To nejsmutnější na tomto, promiňte, madam, promiňte, chci požádat poslance, aby z obou stran sněmovny umožnili paní Reda hovořit. To nejtragičtější je, že nová generace, která tento rok půjde poprvé k evropským volbám, hned dostává lekci. Vaše protesty za nic nestojí, politika stejně bude pokračovat v rozšiřování lží a nenechá se ohromit věcnými argumenty, když se jedná o zcela tvrdé geopolitické zájmy. Tato zkušenost, tento pocit bezmocnosti eh, je potom bude formovat. Kolegyně a kolegové, tak přeci nemůžeme dělat politiku. Tato směrnice nemůže projít bez eh, změn. To by bylo mm, naprosto zničující pro svobodu tisku i pro pestrost v síti a znamenalo by to, že připravíme celou generaci o důvěru, že politika může fungovat. Děkuji vám mnohokrát. Pan Gaspary má otázku. Akceptujete tuto otázku? Prosím, pane Gaspary. Vážená kolegyně Redo, pochopil jsem vás právě správně, správně, e, že prostě já jsem označil demonstranty jako koupené. Jestli tomu tak je, protože já jsem a vám rozuměl, my má, máme stejnou mateřštinu a prosím pěkně, berte jenom moje slova a nedezinpritujte tady slova, která e, e, se tady zazněla. Já jsem řekla, že tady dochází i k tomu, že dochází ke snám kupovací demonstrance, ale já jsem tím rozhodně nemyslel tisíce lidí, které jdou na ulice. Pan poslanec pokračuje, ale paní předsedkyně ho upozorňuje, že překračuje svůj čas a bere mu mikrofon. Pane Gaspary, eh, máte 30 vteřin na otázku. Vy jste se vyjádřil a já teď vyzvu paní Reda, aby zareagoval. Máte pouze 30 vteřin. To je pravidlo a my tady fungujeme podle pravidel. Prosím, odpovězte, paní Redo. Pane Gaspary, vždyť jste to právě sám řekl. Řekl jste, že někteří demonstranti byli koupeni a hovořil jste o 450 eurech. My jsme si to všechno vyslechli. Těch 450 eur, o kterých jste mluvil, dostala organizace občanská, dala občanská organizace EGRI, aby mohli její členové přijet do, uh, do Bruselu a demonstrovat a do Štrasburku. Stejně tak to dělají jiné lobistické organizace, že prostě to nejsou žádní koupení demonstranti. Uh, Pane Rode, eh, vy chcete nějakou technickou poznámku? Já se pokusím to vyšetřit. Máte minutu. Chcete využít tuto minutu, kterou máte pro vaši řečnickou dobu, abyste položil otázku? Eh, bohužel bez mikrofonu. Vy mě ne dovolíte položit otázku, byť eh, paní kolegyně lže v plénu, já vás slyším, ale nemohu eh, vás slyšet pořádně, protože nemáte zapnutý mikrofon. Já se snažím zajistit, aby ti, kteří přišli včas do eh, tohoto plenárního sálu, dostali čas v rámci volného vyvolávání. Dobře, eh, doufám, že tedy moje rozhodnutí budete respektovat a nyní máte 30 sekund na krátkou otázku. Děkuji. Chci se vás zeptat, kde jsou ty obsahové filtry? Kde jsou ty upload filtry? Eh, řekněte, paní Redon naprosto konkrétně, kde jsou v tom textu ty filtry. Máte 30 sekund. Vážený pane Rode, v textu stojí, že platformy musí hlášen, nahlášený obsah, nahlášený obsah výjmout. Mohou se sice snažit, ale majitelé platformy nemusí dát licenci a mohou v případě pochybnosti také zavést filtry. To je zcela jednoznačně v textu uvedeno. Prosím pěkně, kolegové, Teď dostává slovo pan Maštálka na minutu a půl. Děkuji, paní předsedající. Dnešní zasedání spíše připomíná finále fotbalového mistrovství než eh, racionální parlamentní rozpravu. myslím že budu mluvit za vás za všechny pokud řeknu že se nám všem uleví až se tento text odhlasuje a to snad i bez ohledu na jeho výsledek i když zásadně nesouhlasím s články eleven a. thirteen máme za sebou dva roky tvrdé práce a náročného vyjednávání. není žádným tajemstvím že s výsledkem nejsem spokojen a svoji frakci doporučím hlasovat proti návrhu. promeškali jsme jedinečnou možnost zmodernizovat autorské právo tak abychom stimulovali evropský kreativní průmysl podpořili inovace a malé a střední podniky místo toho máme na stole návrh který počítá promiňte s cenzurou internetu šikanou nově začínajících podniků návrh který povede k úbytku diskusních fór a nakonec dopadne na každého jednotlivého uživatele sociálních sítí. skončí tak internet jak jej známe dnes. k tomu bych mohl uvést řadu konkrétních důkazů ale času je málo. navíc se domnívám že pokud si kolegové tento návrh odhlasují podtrhuji odhlasují dají tím do obličeje facku všem těm tisícům občanů kteří nám denně psali varující e maily podepisovali petice a demonstrovali na ulicích. evropský parlament tím jen dokáže proč je čím dál tím více států skeptických vůči členství v této instituci. arogance moci a odklon od občanů a jejich zájmů ve prospěch zájmů nadnárodních korporací je přesně to co musíme změnit. děkuji. na minuty arnott. My eh, jsme předmětem velkého lobismu na obou stranách. V podstatě z jedné strany slyším od běžných lidí, že se bojí, jaká bude budoucnost internetu. Na druhé straně naopak zase máme zde útoky od těch, eh, kteří obhajují tuto legislativu. A já si nemyslím, že eh, tvůrčí průmysl zcela podporuje tuto legislativu na 100% všichni jako jeden muž. Ne. Já i více mám starost o mé obyčejné voliče, jejichž eh, eh, eh, názory nám říkají, co by si přáli. Takže samozřejmě potřebujeme zde rovnováhu mezi ochranou chráněného materiálu a právy občanů, kteří přece musí mít možnost podnikat a, a mm, používat ten internet, ale tento návrh nedává tuto nerovnováhu je zcela neliberální a v podstatě bude to znamenat, že my a priori budeme eh, přistupovat k občanům, že jsou vini, že porušují autorské právo a určitě bude i eh, eh, tlačit na to, že budeme používat stejný metr a stejná opatření vůči všem platformám, i když vnitrostátní legislativy mezi státy se liší. Nemluvě o mind, o t, že my budeme v podstatě ke všem, ke všem přistupovat jako jako že to je a priori nelegální. A zde to jenom podkopá evropský projekt. A já to vidím z Velké Británie. Britové eh, v podstatě eh, ti eh, zde většina z nich chce odejít z Evropské unie, většina než více, jich více než těch, kteří by chtěli zůstat. A teď, teď v roce 2016 to bylo spíše rozděleno, ale teď kvůli této směrnici by všichni chtěli odejít. A pokud to odhlasujete dnes, tak v podstatě zde vytvoříte ještě větší propast mezi Evropskou Evropskou unii a mladými lidmi. Je to špatná legislativa, je to klasická legislativa, tak jak se přijímá na konci mandátu, je to šité horkou jehlou a v podstatě máme jenom dva a půl týdne přece na naši práci zde před volbami a zde všechno se protlačuje právě kvůli tomu. A to vůbec nebylo zřádně všechno prodebatováno. Prosím, poslechněte vaše voliče a nedělejte ještě větší propast mezi parlamentem a lidem. A zde i v podstatě tak, jak to již je mezi britskými lidmi a Evropou, aby to nebylo ještě hlubší. Děkuji zde od pana Zdrojevského je modrá karta. Akceptujete modrou kartu, pane Zdrojevský? Máte 30 vteřin. Jestem jednou z ostatních osob, o kterých možná povědět, že je lobbystą. Jsem jeden z posledních, eh, kterému byste mohl říci, že je lobbysta. A prosím, zde je třeba udělat rozdíl mezi různými typy lobbystů a zde máme skupinu lidí, kteří bojují za svá práva na odměnu. Přece těm nemůžete říkat lobbysté. Moje otázka je, děláte rozdíl mezi velkými komerčními lobbysty a těmi, kteří bojují jenom za to, aby se uživili z plodu své práce. No... oh, nemám problém s těmi, kteří chtějí eh, mm, mm, se živit eh, svou prací, to je správné. A také nemám žádný problém eh, s tím, že i veřejnost vyjadřuje své názory. Ale co konstatuji? opět se to opakuje, že eh, v podstatě eh, na nás eh, spíše tlačí průmysl a ne tvůrci. A mm, tvůrci u mě říkají, že to nechtějí, ale mm, takže já, já mm, vidím, nebo mluvím s lidmi, s voliči, kteří skutečně mají problém s tím, že to na ně bude mít velký dopad. Děkuji. Na minutu paní Butone. Děkuji mnohokrát. Dnes eh, hovoříme o směrnice autorském právu. Je to historický den pro kreativitu v Evropě anebo Černý den pro kulturu. Předložený text je výsledkem takřka tří leté práce, ale obsah vůbec eh, není v souladu s tím, co by mělo být. Naopak, Není to tak, jak se tady straší. Je tady zajištěna rovnováha mezi kreativ, kreativci a uživateli, zejména vůči onlineovým platformám, které často eh, stahují obsah, na který mají oni vlastnictví a nedostanou za to nic. Jedná se o to, aby eh, tyto platformy se obohac, aby tyto platformy, které se obohacují cizím vlastnictvím, eh, platily ty, kterým to náleží. To znamená, jako stínová zpravodajka říkám ano kultuře, ano autorskému právu, ano umělcům, kreativcům. Pan Fontules, na minutu prosím. Děkuji mnohokrát. Zatímco tady hovoříme, tak celá řada společností na internetu, zejména v sociálních médiích, tady eh, začínají aplikovat eh, cenzuru. Jak to můžeme legi, legitimovat. Přece to omezuje naši svobodu, eh, protože soudit obsah, to by mohlo omezit svobodu. Například jenom zmínka o mé jménu nebo zveřejňování mého projevu v Evropském parlamentu na určitých sociálních médiích eh, by znamenalo vlastně potrestat vlastníka médií na určitou dobu. To je špatná zpráva pro svobodu, to je Orwellův svět, filtry identifikující Eh, slova, to znamená méně svobody, to <clears throat> bude znamenat černou stránku psaní naší historie, která nám bude připomínat doby, kdy existoval Sovětský svaz. Budu hlasovat proti. Na minutu a půl paní Verhajen. Milé kolegyně, milí kolegové, už dva a půl let tady v parlamentu a s členskými státy jsme se snažili nalézt vyrovnaný, vyvážený kompromis a nalozili jsme takový text, který umožňuje, aby se skoncovalo s eh, rabováním ze strany bezohledných koncernů. Ochrana autorského práva je základní právo a kdo bude hlasovat proti autorskému právu, eh, se postaví mm, za to, že to nebude vůbec eh, jak jaksi statek, za který budou peníze. Podívejme se na režiséry na autory. Nemůže být cílem naší společnosti a cílem naší politiky, abychom neumožnili, aby kreativce dostali peníze za svou práci. Vždyť se tady eh, prostě bojuje stejná mzda za všechny výkony a ti, kteří za, za stejnou práci a ti, kteří za to bojují, tak tady chtějí hlasovat proti této směrnici. Tady cílem není cenzura, ale lic, udělování licencí na obsah a přitom se ty licence zjednodušily, zejména eh, příslušných odstavcích a článcích je to zaručeno. Dodatečně tady existuje celá řada udělených výjimek eh, pro nekomerční platformy, takové platformy jako Wikipedia, eBay, ty jsou vyňaty směrnice. A stejně tak pro startupy a malé podniky platí jiné podniky a když vypadnou z výjimky, tak stále ještě platí proporcionalita opatření, čili zachování eh, proporcionalita my vnášíme tímto návrhem férovost, protože zatím z toho těží pouze platformy a my se musíme postarat o to, abychom tady měli férový, férové poměry a fér, spravedlivý internet. A teď na minutu paní Rozie. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyni. Tato směrnice je plodem dvou a půl leté práce a snaží se zlepšit eh, pozici v kultuře. Autoři, výzkumníci, ale novináři, producenti eh, získají lepší pozici vydavatele, stejně tak jako eh, spotřebitelé. Říkám jako spotřebitele, protože se sem vnáší právní jistota a nové využívání. A ukazuje se, že Evropa je schopná prosadit svou svrchovanost vůči gigantům, kteří tady používají praktiky rabování, naš, krádeží našich osobních údajů. Chrání evropské umělce. Přece Oni musí být odměňováni i v digitálním prostředí. A byli jsme vystaveni agresivního lobbingu. Nemůžeme zavírat oči eh, před tím, eh, že jsme dostávali ty hrozby, že tady docházelo k, a stále ještě dochází k obskurnímu financování určitých velkých platform. Je třeba, abychom zvítězili nad ultraliberalismem a chránili evropskou kulturu. Děkuji a na pan Vážená paní předsedající, velmi vám děkuji. Před chvílí jsme byli svědky toho, jak tu vzplál spor o to, o co v, tuto, v této směrnici v podstatě jde. To je to jádro problému. Největší problém této směrnice je to, že Eh, interpretace vlastně bude výhodnější než text eh, samotný. Eh, bylo to tu velmi jasně řečeno. Jsou tu velmi slabé definice, ta související práva pro vydavatelství, to bude Mm, povede k tomu, že eh, mediální prostředí bude ovládáno jen těmi největšími společnostmi, které tu budou schopné přežít a budou to vytvářeny monopoly. A proto bych rád eh, vyzval k tomu, abychom to odmítli a hlasovali proti eh, této směrnici. Děkuji. Pan Rode, prosím. Je jasné, že dneska si musíme vyslechnout eh, levici, která tady hovoří naprosto jednoznačně. V této diskuzi je mnoho nedorozumění. Nejsou v tom textu žádné obsahové filtry. Byť paní Réda tvrdí opak, žádné upload filtry tu nejsou a nedochází tu k omezování práv občanů. Naopak, povinnosti jsou svěřeny platformám. A my dnes s velkou radostí akceptujeme to, že někdo v New Delhi, určuje to, co na té platformě smí být a co ne. Nebyli bychom ochotni přijmout žádnou podobnou technologii. Tady jde skutečně o ochranu umění, kreativního průmyslu, ne o zásahy do e, svobody jednotlivců. Jde, e, jde o opatření, které je zaměřeno proti těm, kdo neplatí daně. A Eh, myslím si, že ekonomicky i eh, z hlediska umění bychom byli o mnoho uchuzeny, pokud bychom tedy tuto směrnici neprosadili. Nyní na minutu paní Triple, prosím, milí kolegové, milé kolegyně. Chceme mít velmi svobodnou a spravedlivou síť. Chceme svobodu a zodpovědnost. Nechceme cenzuru, nikdo z nás nechce cenzuru, cenzura je v Číně, ale tam není ani ochrana autorských práv. Chceme aktivní eh, Chceme to, aby aktivní komerční platformy byly předmětem licencí. Všechno, co nebude předmětem licencí, to je, bude tedy filtrováno. Je to situace win-win. Eh, bude tu právní jistota. Platformy konečně musí převzít zodpovědnost a autoři, novináři dostanou konečně spravedlivou odměnu. Já si myslím, že to je spravedlivé eh, pravidlo a myslím si, že tady přineseme do toho volného internetového prostředí spravedlnost. Potřebujeme zkrátka pravidla pro kapitalismus platform, protože právě oni musí platit eh, daně, eh, potřebujeme ochranu osobních údajů, na tom už jsme se domluvili, potřebujeme také ochranu autorských práv, která s tím ne, mm, přímo souvisí. Eh, jde o spravedlivá pravidla. Autoři jsou eh, menšinou v naší společnosti a proto je musíme chránit, musíme je podporovat a já vás žádám, abyste hlasovali pro tuto směrnici, protože jde o spravedlnost na internetu. Děkuji. Děkuji. Na minutu paní Michals. Já jsem vítala evropskou harmonizaci autorského práva, ale to, co máme v tuto chvíli na stole, je bez jakékoliv ambice. Zastánci reform, především vydavatelství a inkasní společnosti říkají, že se staví za autory, ale pět milionů lidí. A já vás prosím, abychom si uvědomili, že e, jejich součástí jsou i kreativci nám prostřednictvím petice řekli, že e, se strojům nesmějí přenechávat rozhodnutí o základních právech. Proto tady máme právní stát. A je jedno, jak tady budou definovány e, filtry v článku 13 nebo 17. Je to tak, že menší poskytovatelé nebudou schopni vyjednávat o licenci licencích, to je absurdní, eh, velmi nákladná povinnost filtru je tady zachována a eh, nařízení nebo regulace platform by měla vypadat jinak. Digitální daň, eh, algoritmy, přísné právo pro kartely a, pro, kartely a proto tady toto odmítáme a chceme nějaké lepší řešení, protože ono nejde o očištění trhu, jde tu o svobodnou komunikaci, kterou v 21. století jednoznačně potřebujeme a to jak v analogové, tak v digitální oblasti. Děkuji. Já nejsem proti ochraně legitimních práv, ale tato směrnice je o prosazování zájmů nadnárodních společností a maximalizaci jejich zisků. Je to také o tom, že chceme kontrolovat volný prostor a takže mm, mm, zde eh, ti, kteří nesouhlasí, tak eh, to eh, v podstatě mm, bereme jako, že to je hlas proti a že to je špatné, takže my chceme pro ně cenzuru a proto my budeme hlasovat proti. A poslanci by měli cítit na vědomí, že volby určitě přijdou a velice brzy a voliči si to uvědomí, kdo hlasoval jak, jaká strana hlasovala pro tuto směrnici a potom 23. května by měli hlasovat proti nim. Evropská unie a e, mediální establishment e, a politici tedy nechtějí volný prostor a pokud poslanci budou chtít tuto směrnici, tak e, by, by měli přijít o svá křesla. Pan Sošněrc, minuta. Internet eh, stal se tím, čím je. Eh, Děkuji. Internet mm, se stal čím je. Je to prostě takový miniaturizovaný svět, odraz světa, a kde chceme ho regulovat. A proto tady to slyšíme. V podstatě ten svět eh, se mm, vyvinul a mm, internet je poslední baštou svobody a eh, proto ho chcete ovládnout. Tady ukazuje to, že vaše směrnice, legislativy v podstatě jsou zbytečné a bylo by lepší vůbec je nemít. A pokud by to mělo všechno mít nějakou přidanou hodnotu, no tak určitě náš život by byl lepší, ale není to tak, ale vy, pro, vy se snažíte mm, kde můžete v podstatě všechno brzdit, ale my nechceme, abyste všechno brzdili, abyste dělali překážky. Lidé protestují a my nechceme eh, ty vaše pasti a my nechceme vaši regulaci, do které padneme. Děkuji, pan de Grandes Pascual Minutu. Dámy a pánové, Slavný článek 13 eh, se snaží dát odpovědnost platformám v případě porušování autorských práv. O nic víc, o nic míň. Dochází k mnohému porušování autorských práv eh, na internetu eh, na základě svobody, které umožňuje jakémukoliv uživateli svobodně říkat, co chce na digitálních platformách, včetně obsahu, které jsou chráněny autorským právem. Ale autorská práva jsou autorské autorské, jsou vlastnictví stejně tak jako vlastnictví v jiné oblasti a proto je třeba ho chránit. A, a místo, abychom e, tady e, dávali odpovědnost autorovi, dá se teď odpovědnost té platformě, e, protože oni mají také analyzovat ty věci a platformy musí kupovat také obsah. A my jsme na třístraném vyjednávání dosáhli právě toho cíle, že jsme vyvážili situaci, která stále tady nebyla. A proto vás žádám o to, abyste podpořili tuto zprávu. Děkuji. A teď na minutu pan Völken. Vážená paní předsedkyně, děkuji. Jenom Google je proti této reformě, říkají ti, kteří jsou pro tuto směrnici, ale to není pravda. Proti tomu je dokonce ochránce osobních údajů, ombudsman, celá řada vědkyň a vědců, celá řada autorek a autorů tato reforma povede k tomu, že se posílí kolektivní správci autorských práv, ale ne autoři samotní. Nejedná se o autorské právo, jedná se o naši demokracii. Pět milionů lidí, kteří podepsali usnesení, jsou ignorováni komisí nebo spíše označováni jako lidé, kteří provozují mobbing. Celá řada eh, eh, je tady označována lidí, kteří psali, poslancům byli označeni jako automaticky generované zprávy. Eh, potom se tady eh, rozšiřují fámy, že lidi jdou na demonstrace jenom proto, že jsou zaplaceni. Eh, v této diskusi se jedná o stav naší demokracie a my musíme především mladé Evropany brát vážně, kteří mají své pochybnosti o této reformě, protože se bojí, že jim veme svobodu. Kolegyně, kolegové, musíme škrtnout článek 13. Děkuji. Pane Völkene, je tady modrá karta. Akceptujete ji? Prosím, máte 30 vteřin na otázku. Milý kolego, právě si tady udělal takový výčet, kdo všechno kromě Google je proti této reformě. Ministrině spravedlnosti a špičková a špicn kandidátka paní Bálo na to si zapomněl. Jaká je teď její pozice? Ona na radě hlasovala pro a teď všude na akcích SPD uh, eh, horuje proto, aby se hlasovalo proti. Proto tedy tato její pozice není úplně jasná. Doufáme, že bys nám to třeba ty mohl vysvětlit. Milý Denisi, je mi ctí, že ti mohou pomoci. Spolková ministrně spravedlnosti odmítá upload filtry a byla poražená Eh, německou spolkovou kancléřkou, která uzavřela takový obchod, jako když se kupuje kráva s francouzi. Eh, to objevil FAC Frankfurt Allgemeine Zeitung, protože francouzi budou souhlasit s Nord Streamem a Němci eh, museli souhlasit pro, to, pro tuto směrnici. Paní předsedkyně, dámy a pánové, je tedy pozoruhodné, co objevil Frankfurt Allgemeine. E, tady se e, dělají výměné obchody mezi Nordlí, mezi plynovodem a a plout filtry, no to snad není ta věc, kterou bychom tady měli provozovat. Měli bychom být věcní, měli bychom si uvědomit, e, že je tři, není možné prosadit a plout filtry, filtry proti svobodě umělců. Nikdo nespochybuje nutnost, že je třeba platit autorům ale e, Samozřejmě v zákonném návrhu stojí, že každá platforma, než zveřejní nějaký obsah, musí přeskoumat, zda se tím porušují autorská práva či nikoliv. A to už je určité filtrování. A proto ten upload filter už tam existuje v tom zákoně, ale to vede k určitému blockingu. To znamená, že zejména mladí umělci, kteří ještě nemají žádného vydavatele, e, bude jim zabráněno, aby Mohli šířit svůj obsah. Měl by se škrtnout článek 13 a jinak bychom měli podpořit tu směrnici, protože autorské právo samo o sobě je nesmírně důležité. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní paní Tom. Thank you, chair. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, skutečnost, že nám trvalo dva a půl roku vyjednat tuto směrnici, tu situaci nezlepšuje. Eh, dopad na lidská práva je zásadní. Na to poukazují lidskoprávní organizace, experti, nevládní organizace a další. A to především, pokud jde o eh, eh, základní prohlášení o lidských právech, protože tam je řečeno, že každý má právo na nestrané informace. To je přesně to, co tedy poruší články 11 a 13 tím, že tady budeme vytvářet překážky. Je naprosto naprosto jasně, že musíme chránit práva kreativců. A nicméně eh, kreativci a držitele práv to není to samé. Já si myslím, že tady upřednostňujeme práva menší skupiny před právy eh, většiny. Měli jsme na eh, stole několik alternativ, teď už tomu tak není. Máme tu pouze článek 11 a 13, které můžeme buď přijmout nebo odmítnout a já vyzývám kolegy k tomu, abychom je odmítli, protože jinak jinak ta daň, kterou zaplatíme, bude eh, příliš vysoká. Děkuji a na minutu pan Andersen. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych hovořil o velmi eh, směšné konspirační teorii, eh, která je tu přednášena. My chceme volný, svobodný internet a tady nás zastrašuje Google. To E, není pravda. My tady bojujeme celá léta proti internetovým e, gigantům. Bojujeme za ochranu soukromí, za svobodu, bojujeme proti monopolistickým tendencím. Eh, bylo by eh, dobré, kdybychom tady dokázali přimět eh, Google a Facebook k tomu, aby platili daně. Já prosím o to, aby tady byl svobodnější internet, aby tu byla lepší ochrana osobních údajů, aby tyto společnosti tedy plnili svoje povinnosti. Bohužel to není díky tomuto návrhu zaručeno. Já Eh, si myslím, že tedy články 11 a 13 jsou špatné pro internet a že bychom je tedy neměli připustit. Děkuji a neminutu pan Leherik. Děkuji, paní předsedkyně. Naš dešla chvíle, abychom eh, přijali legislativu, aby především severoamerické digitální firmy eh, platili odměnu novinářům, tvůrcům, eh, protože na nich vydělávají díky reklamám. Chápeme tlaky a to, že tito giganti, mm, že jim roste apetit, když vidí, že, jak řekl pan Kavada, v Evropě máme 730 miliard ročně. Tento trh je mm, e, velice objemný a dnes e, v kultuře a v tvůrčím sektoru pracuje více lidí než dohromady v automobilovém a telekomunikačním sektoru a proto zde diskutujeme o autorském právu, protože přece jde o ochranu plurality a diverzity a je třeba vytvořit vyvážený rámec, který donutí velké platformy, aby respektovali novináře a tvůrce a zajistili i uživatelům právě právní jistotu, která zatím neexistuje. A garantuje to i právo na sdílení, na přístup k vědomostem, k znalostem k, a přitom se tvorba chrání a je, je třeba chránit eh, produkci a obsah a eh, ne nějaké rabování a parazitování. Děkuji. Mr. Šoltek. Děkuji, pan Šoltek, minuta. Ta verzia direktivy. Tato směrnice eh, zavede cenzuru na úrovni, kterou jsme neměli ani za komunismu. A podívejme se na eh, tu normu, co to skutečně znamená zde mm, není má smysl nás tady přesvědčovat, přece většina již má jasný názor, takže já spíše se obracím na občany. občany Evropy, pokud nechcete přijít o zbytek vaší svobody, tak donučte vlády, aby odešly z Evropské unie. Vemte si příklad z Brexitu odejděme, opustme eh, toto byrokratické monstrum, tedy Evropskou unii. A vytvořme reálnou unii, unii národů v Evropě, eh, která bude inovativní, bude nová a to eh, tak a mm, ne, nevolte ty, kteří budou hlasovat pro tuto směrnici. Děkuji, zde je modrá karta od pana Zdrojevského. Akceptujete? Akceptujete otázku? Otázka od pana Zdrojevského. Akceptujete ji? Bardzo děkuji. No, děkuji. Vy jste řekl, že jste proti tuto, této směrnici, dobře, proti odměňování tedy tvůrců a že jste pro polexit, pro vystoupení Polska. Ano, eh, va- cílem vaší strany je eh, mm, vyvést Polsko z EU, takže než odpovíte, tak máme zde další modrou kartu, tak to dáme dohromady. Pan Kavada má otázku. No, velice rychle, paní předsedkyně, já se ptám kolegy, který eh, eh, zcela přesvědčivě tady říká, že je třeba opustit EU, tak proč on eh, v podstatě sem jezdí tedy, když mu to dělá takovou potíž? Mikro, please, sir. Mikrofon, prosím tak já tutaj publicznie. No ano. Mm, no, já sem jezdím veřejně do parlamentu. Já jsem proto, aby i ostatní země odešly z Unie a abychom vytvořili jinou Unii, ne toto byrokratické monstrum. Jsem pro jinou Unii. Já, já jsem hlasoval. Já tady nechápu eh, vaši otázku. A eh, pokud je o tento parlament, tak eh, když já od té doby co jsem tady, tak mám takový přístup, že Evropská unie by se měla změnit a pokud se nezmění, tak bychom měli odejít. A když vidím, co se stalo eh, s touto legislativou, s jinými předpisy, tak to prostě znamená, že skutečně tady asi se Evropa nemění a proto musíme odejít a znovu vytvořit novou unii, protože tato unie je monstrum. Vy jste odpověděl na jednu otázku, ale nemám čas, abyste pokračoval, nemá, nedávám čas, abyste pokračoval, takže teď má minutu pan Salíny. Děkuji, paní předsedkyně. Já při především chci poděkovat kolegovi Axlovi Fosovi za vynikající práci, kterou až do posud provedl. A podle mě to je jedna z nejvýznamnějších bitev celého našeho mandátu, který právě končí, protože Evropa znamená eh, kreativitu a umění a to je mm, práce. Eh, a proto Ehm, musíme chránit Evropu, tu, kterou milují Evropané a eh, proto ji chtějí. Zde jsou kolegové, kteří vystupují pro této směrnice, takže já jim chci říci, pokud platformy na webu se snaží eh, v podstatě inkasovat miliardy z reklamy, eh, tak musí také uznat hodnotu práce těch, eh, kteří jim ji poskytují, proto aby mohli inkasovat. Takže zde je třeba vést bitvu, aby eh, Google tedy nevydělával z, z reklamy. No to přece ne, to by nebylo demokratické. A milá kolegyně Reda, vy jste hovořila o mladých lidech. To jsou mm, eh, děti, kteří v podstatě mm, Eh, kteří dostávají pár euro za tu eh, třeba eh, novinářskou práci, kterou dělají a kterou zveřejňují na platformách a to chcete a přece i pro ně je třeba chránit copyright. Na minutu pan Gramatikakis. Děkuji. Mm, naše debata začala jako odborná debata, ale proměnila se v bitvu za ducha Evropy, za její hodnoty, za její kulturu. A tato směrnice zaručuje přežití umělců v digitálním věku a věnuje se něčemu vážnému, že Evropská unie se může postavit proti těm gigantům vlastnícím technologie a může zabránit tomu, aby podváděli politiky i občané. Mě velice překvapuje, co to občas slýchám. Dva a půl roku se vyjednávalo a pracovalo Eh, na tomto tématu v mnoha a mnoha výborech, na mnoha plenárních zasedáních. A toto je výsledek veškeré té práce, to nejlepší možné. Tato směrnice kromě toho má podporu eh, eh, ve veřejnosti, protože ji také podporují i umělci, autoři a socialisté a jako socialista a demokrat chci vyzvat kolegy, kteří bojují za otevřený, ale spravedlivý internet, aby podpořili výsledek internetu. Hm, nebude to pouze tato bitva, protože je to také bitva o budoucnost, kolegové. Děkuji vám. Děkuji a teď pan Sulík na minutu. Děkuji vám. Současná směrnice o autorských právech, lépe řečeno tento návrh zásadním svobodem, omezuje svobodu internetu, konkrétně články 11 a 13. I proto jsme nedávno měli, zažili vypnutou Wikipedii. Podle článku 11 má být předmětem autorských práv všechno, kromě velice krátkých úryvků. Bohužel nikdo netuší, co to znamená, jestli to jsou tři slova nebo tři věty. Článek 13 zavádí odpovědnost provozovatelů sociálních platform za to, že obsah není kradený. To je jako kdyby majitel parkoviště nebo provozovatel parkoviště měl být odpovědný za to, že auto, které tam zaparkuje, nebylo ukradeno. Pět milionů lidí podepsalo petici proti těmto dvěma článkům. To je více, než kolik lidí se vyjádřilo ke změně času. Proto mě tady překvapuje, jakým způsobem komise a rada ignorují vůli voličí, voličů pardon, a jak podléhají vlivu tištěných vydavatelů. Spolu se skupinou poslanců jsem podal návrh na vymazání článku 11 a 13. Pakliže projde tento návrh, tento můj návrh, pak budu hlasovat pro směrnici. Pan Bogovič na minutu. Spoštovani, tako kot imamo pravico do svobode govora na internetu, imamo tudi... Máme tady svobodu eh, projevu na internetu a máme také právo chránit eh, kreativitu. Nezávislí umělci, kulturní hodnoty, to je přece součást naší kultury. Někteří tady chtějí poukázat na to, že o tato práva nelze hrát riskantní hru. Musíme najít správnou uh, rovnováhu. A já se domnívám, že Axel Voss toho dosáhl my jsme se soustředili na ty největší platformy, které skutečně vydělávají ohromné množství peněz na úkor obsahu autorů. A to jsou výdělky, o které se nechtějí podělit s umělci. Pakliže chceme umění, pakliže chceme nezávislou žurnalistiku, musíme udělat krok směrem ku předu. Tato směrnice nevyřeší všechny problémy, eh, které máme s, těchto, s těmito giganty z Ameriky, ale je to první krok. Já jsem pro kreativitu, pro eh, umělce a proto jsem pro tento návrh. Děkuji mnohokrát. Děkuji a teď na minutu pan Blanco López. Gracias, señora... Děkuji paní předsedkyně. Nikdo nechce přece skoncovat se svobodou na internetu mm, pro internet přece platí, že to nemůže být ale eh, prostor bez zákona a není možné eh, tam dávat obsah, pokud nebude tvorba a pokud nebude, a tvorba nebude, pokud nebude odměňování. Tato směrnice se snaží korigovat to a vytvořit rovnováhu, abychom více ochránili, dali větší sílu tvůrcům, abychom ochránili ten hodnotový řetězec. A já nechápu, že tedy někdo z levice bude eh, snad chránit vykořišťování tvůrců a eh, nechce mm, mm, mm, spravedlivou, eh, spravedlivé rozdělování zisku a přece nikdo není proti svobodě projevu, nikdo nechce nic monitorovat, zde se neohrožuje ani přístup, nic. Tato směrnice je směrnice 21. století a posiluje svobodu projevu, svobodu tvorby a odměňování, které je spravedlivé za realizovanou práci. Sir, Mr. Pane Blanco López, tady máme dvě modré karty na vás. Akceptujete tyto otázky? Takže pan Rubik a pan Mate, paní Matajas, prosím. 30 vteřin máte každý. Děkuji, paní předsedající. Já jsem se chtěla pana Blanko Lope zeptat, jestli je pravda, že veškeré nekomerční využití bude do budoucna osvobozeno od ručení při uh, nahrávání a stahování. Děkuji, paní předsedající. Já bych se také chtěla zeptat pana kolegy. Vy jste řekl, že eh, tady nebude zajištěna tvorba děl, pokud eh, tady nebude zaručena řádná odměna. Já bych se ráda zeptala, eh, kde to v té směrnici je. Já jsem to prostě nenašla. Cenzor, ana, cenzura ana, ano, ale toto eh, ne. Takže vás prosím, abyste nám řekl, kde přesně to v té směrnici stojí. Znovu vytvořit rovnováhu v hodnotovém řetězci. To znamená, že ty velké platformy ty eh, eh, přispívají tím, že spravedlivě budou odměňovat tvůrce. třeba platit za hodnotu, kterou vytváří. Tady nejde o to přece je vykořišťovat. To není možné. Já proto nechápu hlasy z levice, které chtějí chránit zisky pár eh, subjektů a na úkor tvůrce, na, tvůrců, na úkor práce našich tvůrců, našich zemí. Sir, I'm not sure if you answered, Mr. A nevím, zda jste odpověděl na otázku pana Rubika pane Blanco Lopesi. Pan Rubik měl také otázku. Chcete odpovědět i na jeho otázku? Aha. On už, on už ji položil. Pamatujete si, co se, na co se zeptal? Možná pan Rubik by to mohl zopakovat. Já jsem se pana Blanco Lopese chtěl zeptat, jestli je pravda, že veškeré nekomerční užití bude osvobozeno od eh, ručení a eh, že eh, tedy Mm, obyčejní občané už se nebudou, už nebudou muset podávat nebo moci podávat žaloby pro porušení autorských práv. Děkuji. No, no creo que eso sea. Já si nemyslím, že to tak je. A nyní přejdeme k dalšímu řečníkovi na minutu, pan Fises a já Axel Axela. Já si myslím, že to je vyvážený text, který dá ochrání zájmy všech a v podstatě svět sportu. To měl velkou výjimku a vůbec nebyl specificky zmiňován v eh, práva tedy organizátorů sportovních akcí podle článku 12 původního textu, který byl odsouhlasen 400 eh, hlasy pro na plénu v září již. A i přes toho, že jsme požadovali, aby se to zahrnulo, aby tam bylo něco v preambuli, které bude hovořit hovořit třeba o Premier League, tak aby mohly členské státy chránit sportovní akce a komise se zavázala, že bude, že z, eh, zanalizuje tento režim, tak přesto komise se rozhodla, že pouze přednese, bude mít prohlášení, které připojí. A já si myslím, že je uznat práva tvůrců, stejně práva organizátorů sportovních akců, kteří mají akcí, kteří mají práva k vlastním akcím. Takže, ale přesto všechno budu hlasovat pro, tento, pro tuto normu, ale je zcela zásadně i chránit Eh, práva těchto tvůrců v Evropě. Madam Regner. For... A nyní na minutu paní Regner. Děkuji. Diskuze ukazuje, jak eh, živoucí je parlamentarismus. Nejsme si zajedno, ale v každém případě se tady dneska v tomto sále nikdo nenudí. Eh, autorské právo už neodpovídá současné situaci, na tom se pravděpodobně všichni shodneme umělci eh, zkrátka nemají přiměřené zisky. Ne ti, kteří tedy eh, vydávají eh, nejlepší bestsellery. A pro ně musíme najít nějaké řešení, protože jejich životní podmínky jsou stále těžší. Nesmíme zničit internet, ale musíme zkrátka přizpůsobit autorské právo internetu. Já jsem proti tomu, aby velké internetové společnosti eh, prosadili, eh, prosazovali svoje práva na úkor všech a proto tedy koncept všeobecné ručení platform eh, povede k uploadovým obsahovým filtrům a to nutně povede k cenzuře na internetu. Já tedy v celém tom procesu mám jedno přání. Mám na srdci především ty kreativce, kreativní branži, protože právě tito lidé mají mít právo na eh, přiměřenou spravedlivou odměnu a proto jsem velmi zklamaná výsledkem eh, ve srovnání s tím, pro co jsme hlasovali ve výboru Jury. Nyní se dostáváme ke spontánnímu vyvolávání. Nejprve má na minutu slovo paní Šojdrová, prosím dámy a pánové já chci nejprve poděkovat autorovi této zprávy axelovi vossovi za jeho eh, opravdu cílevědomou práci a také statečnou protože eh, vzdorujeme velké antikampani vůči této nové směrnici a já pro ni budu hlasovat protože myslím že ta přepracovaná verze velmi dobře vyvažuje zájmy jak eh, internetových platforem tak také autorů vydavatelů a také nás spotřebitelů spotřebitelů ze zpoplatnění jsou vyňaty nekomerční platformy jako je wikipedie či vzdělávací platformy. E, článek thirteen budí největší emoce a stal se symbolem proti takzvané cenzuře. jeho kritici však nepředložili žádný konstruktivní návrh jak jinak zaplatit odměny pro autory jinými slovy jak zabránit tomu že tvůrci budou okrádáni o svá autorská díla. a nejde jenom o autory jde o nás o spotřebitele. v našem zájmu zájmu je aby na internetu byla hodnotná díla proto budu hlasovat pro tuto směrnici. máme tady modrou kartu normálně ji nebereme v catch the eye ale teď ji vezmeme paní konečná prosím. Akceptujete, pardon, paní Šojdrová, akceptujete? Já bych se chtěla zeptat paní kolegyně, když mluví o antikampani, jak jí připadá to že i čeští někteří zástupci českých vydavatelů nám prostě vyhrožují že doufají že novináři udělají vše pro to že ti kteří budou hlasovat proti názoru českých vydavatelů tak jim voliči vystaví stopku. my prostě budeme blokováni v tištěných médiích. myslíte si že to je co za kampaň když vy mluvíte o nějaké antikampani? je to prostě vydírání nic víc nic míň a to podstupujeme my kteří máme pouze jiný názor já bych chtěla říct že to čeho si vážím na celé té diskusi eh, je otevřenost transparentnost a nakonec demokraticky tady rozhodneme. jestli se necháváte vy vydírat to je vaše věc já se vydírat nenechám. kampaň je kampaň jsou zde předloženy argumenty a je na nás abychom tyto argumenty vzali v úvahu a trvali na řešení které bude spravedlivé které bude dobré pro autory které bude dobré pro spotřebitele. nenechme se manipulovat obhajujme argumentujme a hlasujme. Minutu, paní předsedající po téměř třech letech práce eh, tak je třeba to uzavřít způsobem spravedlivým, vyváženým, ale co nelze omluvit, aby náš parlament nechrá, neudělal svoji práci, to znamená chránil práva vlastníků, nositelů práv. Samozřejmě mm, svobodná volba, mm, svoboda projevu, literární tvorba, mm, vědecká práce, to je třeba chránit. My zde máme i na to chartu základních práv přece, i se to chrání v ústavách a musíme chránit ty nejvíce slabé v tom řetězci. A to jsou tvůrci, to jsou umělci, které třeba chránit proti těm gigantům uživatelům na síti. Je třeba chránit jejich základní práva, protože ty giganti ty, eh, tedy porušují jejich práva. Ti organizují masivní kampaně a snaží se ohrožovat a vydírat i náš parlament a individuálně jednotlivé členy eh, tak, aby rozhodli podle nich. Takže to internet přece bude existovat i potom, i svoboda projevu také, ale bude více chráněn. A děkuji, paní předsedkyně přerušuje, děkuji pan Marvino Pinto. Senhora Presidente, senhoras, caros colegas, eu... Vážená paní předsedající, milí kolegové, já chápu to, že internetoví giganti eh, Amazon, Google, Facebook a další jsou proti této směrnice protože jsou ohroženy jejich zisky, které docilovali po celá léta v Evropě tím, že bezplatně nabízeli obsahy evropských autorů. Já tedy velmi dobře chápu, že paní Julia Reda je proti, protože uh, je proti piráctví. Uh, eh, ne, nadarmo uh, se tady hovoří o pirátské straně, která je pro ti autorským právům. jsou tu i e, pravicoví extremisté, kteří jsou proti celé Evropské unie, Unie, ale nechápu, proč jsou proti této směrnici někteří jiní. To nechápu. Nyní pan Pimento López, prosím. Obrigado, senhora presidente. Assistimos... Děkuji, paní předsedající. Je to boj gigantů. A vůbec to nesouvisí se zájmy velkých nebo malých. Tady jde prostě o rozdělení obsahů a o to, aby autoři dostali spravedlivou odměnu, protože v tuto chvíli je tu velká nespravedlnost a dotyčné eh, osoby žijí v prekérních podmínkách, Musíme si uvědomit, že stále větší roli získávají monopoly, že eh, tady dosa, do, dochází ke stále větší koncentraci. Předložili jsme návrhy, díky nimž budou mít autoři možnost žít ze svých děl a to je důležité pro evropskou kulturu, je to důležité také pro svobodu tisku. Nepochybně je důležité, aby obsahy mohly volně cirkulovat bez filtrů, ale Zároveň je to tak, že eh, by tedy neměli někteří dos, eh, dosahovat velkých zisků na úkor umělců. Paní Virkunen, prosím. Děkuji. Tato směrnice o autorském právu není dokonalá, ale je to výsledek pětiletého vyjednávání hledání kompromisů a já bych chtěla co nejsrdečněji poděkovat panu Fosovi za práci, kterou na tom odvedl. Je totiž velmi důležité, abychom dostáli právům autorů. Okay, madam, maybe you could start. Vážená kolegyně, začněte prosím ještě jednou kvůli technickým problémům s tlumočením. Vážená paní předsedkyně, tato směrnice o autorském právu není nepochybně eh, dokonalá, ale je to výsledek pětileté práce a já tento kompromis vítám. A děkuji srdečně také Axlu Fosovi a dalším, kteří se na něm podíleli. Děkuji za to, co do toho investovali. Musíme tedy i v digitálním eh, věku zaručit práva autorů této souvislosti je důležité si uvědomit, že směrnice o autorském právu neovlivňuje nebo neomezuje svobodu projevů. Neznamená to, že budou zavedeny filtry, které budou něco blokovat. Internetové platformy, které se soustředí na komerční eh, obsahy, na komerční materiály, by měly tedy plnit autorská práva. Potřebujeme licence do budoucna a to je podle mě dobrá věc. Děkuji a slovo má paní Gebhardt. Děkuji, děkuji paní předsedající. Eh, jsou tu dva důvody, proč nebudeme s touto směrnicí souhlasit. Za prvé, startupy. Startupy nejsou předmětem skutečné výjimky a po třech letech budou nuceny eh, zavést filtry stejné jako velké společnosti, což je velký obchodní model, nebo dobrý obchodní model pro americké společnosti, které je nabízejí a to si nepřejeme ani to, kvůli čemu ta směrnice vlastně vznikla, to znamená eh, přiměřená odměna autorů a umělců, ani to tady není zajištěno. Protože tato práva jsou v eh, úvodních ustanoveních rozmělněna a já si myslím, že my chceme, aby kreativci měli jasná zaručená práva a ta tady zaručena nejsou, protože eh, jsou zaručena pouze těm, kteří pracují pro eh, vydavatelství. Ty jsou chráněni, ale všichni ostatní, kteří tvoří svobodně, chráněni nejsou. A to si myslím, že je špatný přístup. Děkuji, to byla tady poslední kolegyně, nebo nyní promluví poslední kolegyně v rámci postupu Catch je to paní Kosta. Děkuji, paní předsedkyně. My, Evropané, musíme být ambiciozní s touto směrnicí, aby svět pochopil, že i autory, autoři v digitálním světě nemohou e, e, být předmětem nějakého zneužívání, vykořišťování, že jiní budou parazitovat na výsledcích jejich práce. A zde byly vedeny kampaně, vyko, vyk, vydírací kampaně, očerňovací kampaně a e, zde je třeba si uvědomit, že v podstatě jsou to ty velké platformy, miliardářské platformy, které zneužívají toto a získávají peníze z, z z reklamy a ne, neplatí adekvátně mm, ty, kteří tam dávají obsah, jejichž obsah používají. Zde je třeba jasně ukázat, že zde nesou odpovědnost. Já jsem vás nechtěla zastavit, jenom jsem vám chtěla říci, že tlumočníci chtějí, abyste, um, abyste zpomalila. Máte ještě 15 vteřin. Pokud je chcete využít, je to zcela na vás. Máte 15 vteřin. No dobře, to je můj problém, já vím. Já vím. Já jsem jenom říkala, že toto je boj za ochranu kulturní rozličnosti, za un, un, intelektuální kreativní práci a e, jde i o pluralitu kvalitní žurnalistiky. My zde chráníme miliony pracovních míst v muzice, v hudbě, tedy ve filmu a podobně. A zde i chráníme svobodný žurnalismus, svobodné novináře a zde se šíří různé fake news, které tvrdí, že chceme omezit přístup ke kultuře. Naopak, Naopak eh, chceme, aby celá Evropa měla eh, přístup eh, a tedy ne pro komerční účely. Děkuji. Mr. Faria, you were indicating, please, well then Pane Free, vy jste indikoval, tady zde došlo k takovému zmatení, protože vy jste nebyl na seznamu, takže dostanete slovo a potom ještě jeden z SAD, paní Ward. Já se omluvám, že tady je tolik dalších, já vás tam nebudu moci dostat. Já zjistím, jak, je to, jak jsme na tom s časem teď. Okay, Mr. Free, if you take the floor now, thank you. Pan Free, prosím, máte slovo. Minutu, ale prosím, minutu. Třeba si připomenout, proč ta směrnice byla navržena. Ne proto, že lidé by měli špatný přístup k internetu, ne. Eh, máme zde prostě platformy, subjekty, které, chte, eh, které chtějí profitovat, parazitovat na práci jiných. A eh, ten přístup byl bez kontroly. Boj proti piráctví, proti padělkům, to je přece trestná činnost. To je porušování Eh, eh, práva hospodářské soutěže a zde to je to, co i eh, platí pro novinařinu. A je třeba, tady nejde o to, že třeba něk, že bráníme používání textu nebo obrázku. Ne, a mm, pokud někdo tedy rozhodne, že jeho dílo bude moci být používáno bez odměny, tak prosím, ale pokud ten tvůrce chce chránit svoje dílo, tak má mít tu možnost. Je to hamba, že občané byli takto zmanipulováni doamnă comisar, din dezbaterea de astăzi... Děkuji mnohokrát, paní eh, předsedkyně, paní komisařko, pane komisaři, z dnešní debaty. Je jasně vidět, že chceme a musíme upravit internet. Existují různé názory, dokonce uvnitř jednotlivých frakcí. My jsme vycházeli z toho, že máme zaručit svobodu projevu, ale zároveň musíme chránit autory a umělce, abychom zajistili také jejich odměňování. Potřebujeme potřebujeme digitální trh, ale kulturu taky. Bez kultury to nejde. A lidé, kteří se tady pohybují, kteří tady tvoří, musí také dostat zaplaceno. Není to ideální článek 11, 13, 14, nic není ideální, je to problematické, hodně jsme o tom hovořili. Měli bychom o tom hlasovat, abychom učinili kroku předu a abychom tuto směrnici mohli i nadále vylepšovat. Ale nebudeme-li dělat nic, neuděláme-li žádný krok, no tak neuděláme vůbec nic ani pro digitální trh, ani pro autorská práva a jejich ochranu a nevzejde z toho žádný užitek. Proto bych bych se přimlouvala za to, aby se hlasovalo i o tomto článku. Prosím na minutu chápu, eh, že jinak byste se všichni rozčili, že vám nedám slovo, takže prosím. Ano, děkuji. Já již eh, několikrát si beru slovo a poprvé jsem hovořil o tom, že je třeba vrátit tento text, ten návrh komise, aby se snažila o větší rovnováhu mezi eh, právy sítě a tvůrci. To udělali a je třeba v kopiratu zajistit správné odměňování autorů v digitálním světě a to jsem já chtěl a e, o to išlo šlo teď, ale e, vidíme, že občané e, byli lobováni a ty platformy se snaží ochránit své privilegie internet, ale to je přece jiná věc. To je něco, co se vyvíjí turbulentně často a působí to ve virtuálním světě, kde ty hranice eh, mm, eh, čas nejsou omezeny a v podstatě trialog mm, ten nerozhodl o nějaké cenzuře. Naopak eh, šlo o to potvrdit principy odpovědnosti těch platform online, odpovědnost za to, co na svých platformách tedy zveřejňují. Aguilar Garcia. Mikrofon, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Takřka na závěr této debaty bych ráda řekla, že to je velice kontroverzní debata ale ne, protože je dobré, že tady máme mm, kontroverzní diskusy, protože máme demokracii, ale čelíme nezbytné regulaci digitálního trhu. A bez pochyby tady je velká vášeň a také je tady ale velká příležitost. A mě to šokuje, co se tady děje, protože tady v současné době dochází k deformaci digitálního trhu. A oč jde, této směrnici je regulovat autorské právo. A já si myslím, že se dosáhla velká rovnováha. Proč jsme proti regulování? Regulování neznamená zákaz. Znamená to jenom vytvořit určité normy pro to, aby všichni, kteří se vyskutují na trhu, stejně tak jako na digitálním, jako na finančním, jako na jiném, měli pravidla hry a drželi se jich. A proto pojďme hlasovat většinově za tuto směrnici. Paní Ward. Tu... Mrs. Ward. Paní Ward. I speak as Labour spoke. Já jsem tady eh, předsedkyně labelistů v oblasti kultury a působila jsem jako kreativní, v kreativním průmyslu, protože jsem založila malý podnik, který v této oblasti působí. Je to tedy největší reforma této oblasti za 50 let. Eh, půjde tedy o novou situaci, pokud jde o online obsahy v oblasti zpráv. Konečně se zajistí, že autoři dostanou spravedlivou odměnu, eh, tím se napraví nespravedlivá situace situace. 50 eh, eh, milionů eh, dostane YouTube a autoři nedostanou nic. My musíme zajistit to, aby zástupci kreativního průmyslu dostali spravedlivou odměnu za svoji práci, protože musíme stimulovat investice do kreativního průmyslu. Ráda bych poděkovala takovým organizacím, jako je tedy organizace pro eh, hudební průmysl ve Spojeném království. Děkuji, paní Ward, takže já vás tuto chvíli přerušuji a eh, nyní tedy dostane slovo pan komisař Ancip, místo předseda komise. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, dovolte mi, abych poděkoval stěným poslancům Evropského parlamentu za naši dnešní diskuzi. Celá řada řečníků dnes zmiňovala obsahové filtry, upload filtry. Rád bych řekl, že tyto filtry v textu směrnice zmíněny nejsou. Jak všichni víme, již nyní je velké platformy používají. Pokud bychom odmítli směrnici, tak bychom neodstranili tyto filtry. Směrnice naopak poskytne našim občanům právo požádat o reupload a spochybnit obsah dat, eh, které jsou, která jsou stahována, což je tedy zásadní zlepšení současné situace. Hlasování o směrnici o autorském právu eh, je tedy jednoznačným poselstvím EU vůči autorům. Je to naprosto jednoduché. Eh, jde nám o to abychom tady chránili kreativní průmysl v EU, abychom docenili jeho příspěvek eh, nebo přínos k naší kultuře. Kultura eh, je základem evropských společností. Je to zdroj našich hodnot, je to jádro naší inspirace. Konečnými příjemci nebo Eh, eh, těmi, kdo tedy budou eh, z této směrnice profitovat, jsou právě naši občané, protože se zlepší přístup k evropským uměleckým dílům a také ke zprávám a informacím. Tím se tedy zlepší schopnost EU dostat komplexním právním problémům v digitálním a online prostředí. Samozřejmě je jasné, že jsou tu rozličné názory, rozličné hlasy, což je eh, v, rámci takto důležité rozpravy naprosto normální. My jsme si různé názory vyslechli a všechny je respektujeme. Nicméně se domníváme, že text, který vyplynul z trojstranných jednání, je vyvážený a že velmi dobře plní náš cíl, to znamená modernizovat evropské autorské právo. Je na čase, abychom zintenzivnili naši snahu tak, aby evropské autorské právo bylo schopno dostat digitálnímu věku. Já vám, paní předsedající, děkuji, děkuji také panu zpravodaji Fosovi, děkuji stínovým zpravodajům a děkuji všem ctěným poslancům. Děkuji mnohokrát, pane místopředsedo Ansipe. Děkuji vám všem mnohokrát. A teď dávám slovo panu Posovi, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Také z leckých příspěvků v dnešní diskusi eh, jsme viděli, že míra a účel této debaty se ztrácí. V této reformě nejde o cenzuru. Tato reforma nenarušuje legitimní svobodu projevu. Tato reforma vytváří právní jistotu pro legitimní nakládání s autorsky chráněnými díly a skýtá daleko více možností jednotlivým uživatelům, občanům a občankám. Google, Facebook, YouTube – tady prostě dělají shitstorm, oni rozšiřují dezinformace, použijí mnoho peněz na ovlivňování a manipulaci veřejným míměním a ukázali nám, jak jednoduché je eh, zinstrumentalizovat právě mladé lidi. A proto tady dnes se jedná také o to, zda parlament a naše demokracie dnes je schopna se vůbec ještě prosadit proti takovým mocným platformám. Jedná se o právní stát, jedná se o ochranu základního práva, o kterém tady hovoříme, jedná se o vlastnictví, jedná se o právo duševního vlastnictví a konec konců se jedná také o spravedlivé odměňování pro autory. Dnes eh, je v našich rukou, zda zachráníme evropské kulturní dědictví a nevystavíme ho drancování monopolistů. Dnes máme v rukou, zda se nám podaří našim evropským kreativcům poskytnout nezbytnou ochranu a proto vás prosím, podpořte všichni dnes tento návrh pro vyváženou reformu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane Fosy. Uzavírám tuto diskusi a hlasovat se bude dnes.